No Děkuji kolegové, nyní přikročíme k vysvětlování hlasování. Nejprve zpráva pana Danžána o implementaci společné bezpečnostní a obrané politiky a na jednu minutu má slovo pan Henen. Pan Henen, prosím. Pan Henen. Daniel Henen. Jednu minutu. Děkuji. To je, je to poněkud pozoruhodný nápad, že máme povinnost provozovat eh, zahraniční politiku kolektivně že nemáme žádný vliv ve světě, jakožto nezávislé státy. Vezměme si příklad neevropského no, státu, který je mimo Evropskou unii, Norska. Jehož diplomati jsou přesto aktivní téměř na každém kontinentu a souostroví. Norsko vyjednávalo mír mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Existují oselské dohody mezi Izraelem a Palestinou. Norsko je aktivní v Jižní Asii, na Sri Lance. Nemyslíte si, že velká země by měla určitý dopad na světové události i sama o sobě. Spojené království má plnu obyvatel, eh, které eh, má vazby eh, kulturní, historické a jazykové na každém kontinentu. Já si myslím, že jakožto pátá největší ekonomika na světě a čtvrtá největší vojenská velmoc na světě bychom snad možná mohli mít určitou nezávislou zahraniční politiku. Řeš, řečník je přerušen. Děkuji a nyní má slovo paní Gill. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se zdržela u této zprávy, protože sice zcela souhlasím s tím, že musíme posilovat spolupráci, aby evropská společná bezpečnostní a obranná politika byla efektivnější, ale přitom si myslím, že je zásadní pro EU i pro mou zemi, aby Spojené království se jí účastnilo a Evropská unie se musí dát na cestu společné bezpečnostní a obrané politiky, ale pokud by to bylo mimo rámec NATO, nebo pokud by to duplikovalo akce NATO, pak by pro mě bylo těžké tuto aktivitu podpořit, protože by to znamenalo pouze plítvání eh, peněz a menší globální výnos na oplátku. Myslím si, že ta zpráva se dotýká mnoha témat, která jsou nesmírně důležitá a která je třeba řešit, když eh, členské státy budou diskutovat v červnu o společné společné bezpečnostní a obrané politice. Je zapotřebí hledat, kde můžeme přinést přidanou hodnotu a to s omezenými zdroji, které máme. Musíme tedy spojovat více politik, které spolu vzájemně souvisejí.

paní předsedající. Pro mě není otázkou, zda eh, Evropská unie může více přispět eh, do společné obranné eh, politiky. Já jsem toho názoru, že Evropská unie musí přispívat více. Když se rozhlédneme po světě, tak eh, stačí se podívat na vnější hranici eh, Evropské unie a tam je si položit otázku, zda situace je tam stabilní nebo nestabilní. Ta situace je samozřejmě nestabilní, což přímo volá po společné eh, bezpečnostní a obrané politice. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu a v konzultacích s radou a s komisí doufám, že, doj, že e, vznikne výsledek, a důležité je, aby nedocházelo k duplikaci struktur a abychom byli ochotní členské státy, rada, i e, parlament i komise e, etablovat společnou bezpečnostní a obranou politiku. Děkuji. Děkuji, pan Wolf, na jednu minutu. Děkuji. Zhruba před rokem jsem zde vystupoval úplně poprvé jako nový poslanec a když jsem slyšel, že poslanci žádají sankce proti Rusku, dokonce někteří poslanci říkali, že je třeba začít vést válku proti Rusku, tak jsem si říkal, Ehm, není třeba se znepokojovat, protože my nemáme žádnou evropskou armádu, ale pod zástěrkou této společné obrané a bezpečnostní politiky se dnešní parlament při hlasování vyjádřil pro financování evropské armády. Hlasovali jsme eh, pro armádní výzkum. Poslanci zde hlasovali pro daňové výhody pro firmy, které poskytují financování či podporu Um, eh, obraným kapacitám a hlasovali také pro to, aby Evropská eh, unie mohla tedy sama vlastními zbraněmi zabíjet. Tak se Evropská unie stává velice temným a nebezpečným místem. Proto jsem hlasoval proti této zprávě, protože si myslím, že Evropská unie by neměla mít pravomoc vést válku proti jakékoliv jiné zemi. Děkuji. Děkuji a přejdeme ke další zprávě zpráva pana Kukana a Taranda o financování společné bezpečnostní a obrané politiky. Předávám tady slovo paní Gil. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s vámi, že potřebujeme eh, přehodnotit eh, Financování společné bezpečnostní obrané politiky, především sdílené řízení. Musíme zlepšit efektivitu, nákladovou efektivitu, misí SBOP a podívat se především na to, zda můžeme lépe sdílet zdroje mezi členskými státy. To vše by nám umožnilo zajistit větší flexibilitu a také rychlejší nasazování misí SBOP, které jsou eh, potřeba pro účinné prosazování naší politiky. Lepší řízení zdrojů je samozřejmě velice důležité, ale třeba také zvážit komplementaritu s jinými organizacemi, například NATO. Nesouhlasím ovšem s tím, že potřebujeme daňové pobídky pro takovouto spolupráci mezi členskými státy a sdílení kapacit, ačkoliv větší spolupráce sama o sobě je přínosná, ale nepotřebujeme proto zavádět daňové po- pobídky. Paní předsedkyně, přes, přerušuje řečníka. Nyní pan Kelly na jednu minutu, prosím. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, já chci nejprve říci, že před pěti lety jsme hovořili o obraně a bezpečnosti velice intenzivně kvůli událostem na Ukrajině. Ovšem a angažování Rusku v tomto konfliktu, celá řada zemí přehodnotila svůj názor. A totež se děje tady v Evropském parlamentu a z tohoto důvodu jsem byl velice rád, že jsem mohl společně se svojí frakcí eh, hlasovat pro všechny návrhy vyjma jednoho, eh, odstavec 4, část 3, kdy jsme se zdrželi při hlasování. Já jsem se zdržel, protože zde se jasně hovoří o militarismu, a jako neutrální stát eh, Irsko chce zůstat neutrálním také při tomto hlasování, proto jsme se zdrželi. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Pokud tady neuvidím kolegy eh, v sále, tak eh, vás vezmu jménem a, nebo přejdu rovnou k další zprávě. Je to zpráva paní Gomeš, kde předávám slovo paní Gil, prosím. Paní předsedkyně, já jsem se zdržela při hlasování o této zprávě vzhledem k tomu, eh, že mám pochyby o efektivitě navržených opatření v této zprávě. Pokud jde tedy o eh, SBOP, jde o opatření, která, nebo obavy, které jsem vyjádřila již při předchozích zprávách, ale musím říci, že tady jsou skutečně zásadní záležitosti, které si myslím, že musíme řádně vyřešit, pokud Eh, až se sejdou eh, šéfové státu a vlád na červnové radě. Důležitá je kyberproblematika, protože již dnes je jasné, že to je klíčové pro zajištění naší bezpečnosti. Přesto tato oblast je často chápána jako hrozba daleké budoucnosti. V důsledku toho eh, kolektivně zaostáváme v této oblasti při strategickém využívání kyberprostoru a obhajobě práv našich občanů. Nicméně, Spojené státy každý rok identifikují kyber útoky a zásadní hrozby pro naše národní bezpečnost, ale v Evropě to zřejmě není v dosahu našich radarů. Vážená paní předsedající, pokud skutečně se trápíme ohledně naší společné bezpečnosti a skutečně jsou záležitosti, kde by národy měly postupovat společně. Měli bychom i jednomyslně například hovořit i na fóru eh, atlantického charakteru v oblasti NATO, kde většina našich zemí je zastoupena. Čili O jaké vlastně společné politice zde můžeme hovořit, když sedm let po ruské agresi v Gruzii naši gruzinští přátelé ještě pořád jsou mimo všech těchto struktur a podstatě jsme nebyli schopni v, těchto, v průběhu těchto sedmi let hovořit jedním hlasem. Společné instituce, společné kompetence musí být vytvořeny pro společně realizovanou politiku, tak abychom ji posilovali, a ne proto, abychom zde vytvářeli pouze jakési zdání politiky a paralizovali iniciativy jednotlivých zemí. Děkuji vám. Thank you. Děkujeme, říká paní předsedající. Další no, zprávou by právě byla zpráva, která se týkala pokroku v Turecku. Ovšem chtěli, vím, že mnoho kolegů vystoupit, eh, již opustili eh, mm, náš hemicykl. Ovšem tím, že jsme odložili tuto zprávu, pan Kelly zde je, ovšem nebudeme k tomu hovořit, takže vám děkuji. Tím končíme dnešní jednání a samozřejmě předložíme zápis před zahájením dalšího plenárního zasedání a nebudete-li proti tomu nic smír, tak předložím usnesení, o který jsme